Dámy a pánové, já vás srdečně vítám a dostáváme se hned k prvnímu bodu a to je zpráva Berman. Eh, to je eh, zveřejňování nefinančních informací o, eh, ze strany určitých skupin a společnosti. A pana Bermana zastupuje pan Howitt a začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 2 s ústní změnou. Eh, promiňte, pane eh, předsedo, já se obávám, že pan eh, Berman si nepřeje tento ústní pozměňovací změnu a tak, jak je to zde rozděleno na části. sind vier Leute. Takže potřebujeme čtyři lidi proti tomuto ústnímu návrhu. Máme čtyři hlasy proti? Ano, socialisté dělají to, co se jim řekne. This is every how they define solidarity. ano, to je dle definice solidarity. Takže týká se to obou pozměňovacích návrhů. Jedničky a trojky. Dobře, takže budeme hlasovat. První část, to je pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Je to zamítnuto, ano. Takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Tak to je zamítnuto. Pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijato. Takže druhou část ještě jednou, kdo je pro? Ale vy jste hlasovali s těmi, když eh, jsem měl hlasovat pro. the Christian Democrats are confused Tak eh, křesťanští demokraté zmateni, socialisté poslouchají příkazy. Ano, a křesťané zvítězí a socialisté prohrají. A vševojenský šlo. Končím hlasování. Takže zamítnuto 12 proti 14. Kdo je pro třetí část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověřit? Dobře. Končím hlasování. Je zamítnuto. Ano. A pak se máme hlasující bez hlasovacích karet. Ah, okay. <laughs> so it's uh, one by 17 to... Takže je to 17 pro 16 proti. Započteme-li ty, kdož nemají karty. Tak, pozměňovací návrh 16 na dvě části. První část, kdo je pro? Druhá část, ne, pardon, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro? proti, zdrželi se přijato. Os, 21 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 eh, máme tady s nebo bez ústní změny. Takže první 24 máme tady dvě, dvojí hlasování. Takže hlasujeme i s ústní změnou. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 3 pro. Proti zdrželi se přijato. 25 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 26 a 27. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zamítnuto. 29. První část pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. číslo 30. První část pro, proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se zamítnuto. 31 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato. druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, takže ještě 37 druhá část a hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 14 proti 19. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, přijato. Tak prověříme. Takže, takže liberálové hlasovali pro, takže jak to, že to je teď zamítnuto? liberálové bez disciplíny. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Končím hlasování. A je to 18 pro 16 proti přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička pro, prověříme šestku. Tak teď jsem zvědavý, jak to dopadne. Končím hlasování. Takže teď už budeme hlasovat eh, všechno elektronicky. Takže 7 pro, proti. Socialisté jsou proti, ano. Prověříme sedmičku. Končím hlasování. Tak to je jasně zamítnuto. Antrag 9 dafür. Devítka pro. Promiňte, osmička pro. Proti zdrželi se přijato 9 pro. Proti zdrželi se přijato 10 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 11 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Ne, pardon, přijato Zamítnuto to bylo. Takže jedenáct prověříme. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti přijato. 12 pro, proti, prověříme. Končím hlasování. 17 pro 18 proti zamítnuto. Mám eh, dojem, že pokud se týče o zvyšování platu, tak eh, v tajném hlasování se hlasuje pro, ale jenom v tajném. 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 14 a 15. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o této zprávě elektronicky. Končím hlasování. Zpráva je přijatá 24 hlasy proti 10. Blahopřejeme panu Bermanovi i panu Hovitovi, který to zde úspěšně prezentoval. Takže je to 25 k 10, nikdo se nezdržel. A teď se dostáváme ke zprávě o Islandu. To je zpráva o pokroku a jak to je s tím pokrokem, to se si dozvíme od kolegy, Pred, kolegy Predy. Děkuji vám, pane předsedo. My e, se opět vracíme k Islandu. E, již o něm byla řeč před čtyřmi měsíci. A mezi tím e, ta čtyřměsíční přestávka nám docela přišla vhod. Dostali jsme možnost vyhodnotit změny, ke kterým vedly islandské volby. A jak jistě dobře víte, Island má stále statut kandidátské země. Vláda se nicméně rozhodla, že přístupová jednání pozastaví. V současné době se čeká na vypracování studie a vypracovává to e, Institut pro evropská studia v Reykjavíku. Cílem této studie je především zhodnotit stav vyjednávání v okamžiku její pozastavení a dále posoudit vývoj v Evropské unii. Já se domnívám, že jde o velmi zajímavou volbu, poněvadž politici nechtějí přistoupit k rozhodnutí, dokud si nevyslechnou stanovisko Reykjavíckého institutu pro evropská studia. Zpočátku na podzim probíhala určitá debata Nicméně zveřejnění této studie očekáváme v lednu, takže si budeme muset pár týdnů, možná pár měsíců počkat na vyjasnění pozic ze strany islandské vlády a to na základě očekávané zprávy. Vzhledem k přetrvávající nejistotě dochází k vývoji ve veřejném mínění. A sice tendence je k přibývání hlasů, kteří jsou pro eh, vstup do EU. Podle Galapova institutu to bylo naposledy 41,7%, což je o 8% více než eh, v předchozím eh, průzkumu. Nicméně zatím tedy většina lidí si přeje, aby pokračovalo ve vyjednávání. A to je zajímavé, protože vláda se rozhodla vyčkat, přerušit toto jednání a eh, obyvatelstvo si tedy přeje naopak, aby se pokračovalo v jednáních a navíc nálada se obrací směrem k vstupu do Unie. Čili máme zde vládu, která váha a naopak veřejnost, která čím dál více těší na Evropskou unii. Když jsme minulé eh, představovali zprávu o pokroku, eh, tak eh, de facto pro jiné země máme několik zpráv, kdežto v případě Islandu je to pouze jedna zpráva. A ten titul té zprávy je zpráva o pokroku za rok 2012 a výhledy po volbách. A ta eh, zpráva, která byla schválena, tak eh, nejdříve byla několikrát eh, odkládána, hlasovalo se u nás ve výboru, ale ne na plénu. Takže my sice máme od komise už zprávu za rok 2013, ale teď se eh, bavíme tady o pokroku v roce 2012 a povolebním patu. Pan komisař File nám říkal, že eh, komise je ochotná se vrátit k vyjednávání a eh, tady dosáhnout pozitivního výsledku. Je to racionální pozice. Na druhé straně je zde fakt, že ze strany premiérské na Islandu zde byly útoky proti komisaři eh, Filemu a já si myslím, že to není správně, že je to tak, že Eh, my tedy stále čekáme jak na jasnou pozici vlády, tak na jasnou pozici parlamentu. A já se tedy v této souvislosti domnívám, že můžeme očekávat další eh, objedna, eh, obvinování a také nejistotu z naší strany. Eh, tak a já bych chtěl teď ještě poděkovat kolegům za to, že se drželi mé rady, že jsme zůstali, mé rady, že jsme zůstali tady u krátkého textu. Eh, stínoví zpravodajové tady podali některé pozměňovací návrhy a já tady z toho mám kompromis, ve kterém jsou všechny tyto příspěvky kolegů zahrnuty tak, abychom aktualizovali debatu o vstupu do Unie na Islandu a také eh, co se kalendáře týče, kalendáře pro tuto debatu. Já vám tedy všem děkuji a eh, velice rád eh, odpovím na otázky. Má tady zájem o další informace. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Rouček. Kolega Rouček je zde. Já eh, nahrazuji pana kolegu Farma, který eh, tady momentálně není, ale bude. Takže já bych chtěl poděkovat eh, panu Predovi za vyváženou rezoluci, kterou tady máme. Pan Preda musel pracovat ve výjimečných podmínkách a my velice oceňujeme jeho výkon. Čili to, že nějaká země Eh, nejdříve pozastaví eh, vyjednávání a potom rozpustí svůj vyjednávací tým. To je situace velmi neobvyklá a myslím, že nejdůležitější je to, že bez ohledu na to, jak si bude nadále eh, počínat konzervativní vláda na Islandu, měli bychom být trpěliví, tolerantní a neměli bychom vyvíjet tlak na ukončení, eh, dohadu, ukončení dohodování. Eh, neměli bychom eh, příliš být radikální, poněvadž bychom mohli způsobit to, že by vyjednávací proces jednoduše a prostě skončil. Co se referenda týče, současná islánská vláda nejeví příliš zájmu na členství v EU, nicméně jelikož referendum si přeje pokračovat v těchto vědnáváním, je tedy na vládě, aby nyní tedy se rozhodla, jestli bude pokračovat nebo odkládat, nebo jestli tedy vůbec eh, nebude plnit eh, své závazky. Eh, to, jestli otázka vstupu se řeší, mm, vyřeší v referendu nebo bez, tak na to musíme ponechat čas. Nicméně vždycky je tady eh, nebezpečí, že refor, referendum bude formulováno jako ano nebo ne k Evropské unii a ne jako ano nebo ne vůči pokračování vyjednávání. My si přejeme eh, pokračování otevřeného dialogu. Nám záleží na tom, aby se Island připojil k Unii, takže eh, chceme pokračovat opatrně a EU eh, e Island JPC je určitě eh, pro nás velice důležitý, eh, důležitá věc a to, že je zde další pozměňovací návrh, to pro nás není problém. Pan Ván. Pokud se týče skupiny ALDE, naše pozice je víceméně tatáž, jako řekl předchozí řečník. Island, Island je tradiční demokracie, je jistě vítán do EU, ale prostě je třeba, aby vláda a lidé na Islandu se to rozhodli. My nechceme vyvíjet velký tlak, ale každopádně jsou nám vítáni a v okamžiku, kdy se rozhodnou pokračovat v tomto procesu, bude to z naší strany vítáno. A myslím, že eh, pokud eh, budeme kontaktovat své jednotlivé partnerské strany na Islandu, můžeme se dozvědět, co bude dál. Děkuji, pane Van Balen. Nyní eh, se Robert. Tak my v Anglii říkáme tedy softly, softly, monkey, což eh, eh, znamená něco jako pomalu a eh, chytneme opice. Takže já myslím, že ten přístup je, myslím, správný a přístup pana Predy a my, když jsme byli naposledy na Islandu, tak eh, vlastně byla tam, bylo tam hodně nejasno, co bude dál a jaká bude i další politika. Tak eh, otázka eh, je tedy, jestli vstoupí nebo nevstoupí, to je eh, skutečně eh, jejich rozhodnutí, islandské rozhodnutí. Island je demokracie už od 50. let, takže to můžeme klidně nechat eh, na nich. Velice zajímavé je, že se nálada spíše kloní na stranu EU. Já bych chtěl poblahopřát panu Predovi za jeho skutečně zkušený přístup a nestranost. Eh, naše pozice jako ECR je počkat, jak to dopadne a budeme tedy doufat, že se k nám připojí, ale je to jejich rozhodnutí. A my jsme velice spokojeni za naši skupinu s tím, jak tomu přestoupil náš zpravodaj. Děkuji a nyní bych rád udělil slovo komisi panu Langemu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také, pane eh, Predo, za vaši zprávu. Chtěl bych vám eh, pouze podat aktuální informace o dvou věcech, o nichž se zde zatím nehovořilo. Za prvé o studii, která byla zadána eh, Ministerstvem pro zahraniční věci o stavu jednání o přistoupení a zejména o vývoji v Evropské unii. Naše informace v této chvíli eh, praví, že tato studie bude vyhotovena eh, Institutem pro ekonomická studia Islandské univerzity a bude se jednat pouze o faktickou zprávu bez doporučení podle našich informací a oproti eh, původní představě představě to bude vyhotoveno do začátku roku 2014 a poté projednáno v parlamentu souběžně s touto studií eh, také Islandská konfederace práce a Islandská federace průmyslu a obchodu a Islandská federace zaměstnavatelů také zadali svou vlastní zprávu o stavu eh, přístupových jednání. Bude to vypracováno Ústavem pro zahraniční záležitosti a také do jara 2014. Eh, takže tyto čtyři organizace zatím eh, projevily podporu eh, pokroku a pokračování eh, přístupových jednání a myslíme si, že se to také promítne do zprávy. Takže počítáme pak s diskusí o těchto dvou zprávách na jaře 2014. Pak ještě několik aktuálních informací o průzkumech v podstatě většina Islandianů, 67%, eh, se vyslovila pro konání referenda o tom, zdali eh, se má pokračovat v přístupových jednáních. 52% dotázaných chtějí pokračovat v jednáních. Průzkum ukazuje tež, že většina eh, obyvatelstva je proti členství, zatímco myslím 21% je pro. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane pane Lange. Pane Predo, chtěl byste se k tomu ještě vyjádřit? Ano, mám radost z toho, že jsme se shodli ohledně Islandu i po rozhodnutí vlády pozastavit vyjednávání. Již eh, v době probíhajících jednání panoval koncenzus a vidím, že i nyní jsme zajedno, pokud jde o Island s největší pravděpodobností dojde v příštích měsících eh, ke konfrontaci těch studií, která eh, byla zadána a eh, zmíněna a já počítám s tím, že rozhodnutí asi nebude učiněno příliš brzy. Pravděpodobně na jaře se diskuse rozjede a to znamená, že o Islandu asi nebudeme eh, tak brzy opět mluvit ve výboru. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji, Kristiane. A v závěru bych chtěl ještě oznámit datum hlasování ve výboru. Je to 5. prosince, tedy příští týden. A tím můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přistoupit k dalšímu. Bohužel eh, naše kolegyně paní Jegle není momentálně přítomna. Takže postoupíme dále k dalšímu bodu a to je zpráva o pokroku Černé hory za rok 2013. Já očekávám eh, svůj rukopis, svůj připravený eh, referát eh, ze svého sekretariátu, který ještě nedorazil, takže prosím o odsun. Děláme si desetiminutovou přestávku, než dorazí paní Jegle a také referát pana Tanoka. Mr. Tano? You, you're ready? So colleagues, we can start. Takže kolegové, můžeme začít bodem 12. Zpráva o pokroku Černé hory za rok 2013. A rád bych udělil slovo zpravodaji panu Charlesi Tanokovi. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno, dámy a pánové. Pro mě je potěšením opět předložit zprávu o pokroku Černé hory od kdy mm, e, země získala v prosinci 2010 kandidátský status, tak zaznamenala skutečný pokrok na cestě k přistoupení a já jsem měl po to potěšení navštívit zemi před deseti lety. Je to skutečně eh, skvělý příklad toho, co se dá, čeho se dá dosáhnout eh, na Balkáně. Před časem eh, tady proběhlo referendum o odchodu ze Srbska a v posledních dekádách po rozpadu desetiletí tedy se tam leco letos událo. Původně jsem byl skeptický, zdali to Černá hora sama zvládne jako životaschopný stát, sledem k velikosti a počtu obyvatelstva. Ale byl, milil jsem se, skutečně dokázali provést smysluplné reformy a dokonce předběhli Srbsko v procesu vyjednávání. Od poslední zprávy, kterou jsem prezentoval před rokem, byly uzavřeny všechny kapitoly a nyní eh, se bude předběhnout průběžně diskutovat o e, vele důležitých kapitolách 23-24, to znamená reforma justice, boj proti korupci, praní špinavých peněz a organizovanému zločinu. Doufáme tedy, že formální jednání o těchto klíčových kapitolách začnou v příštích měsících a e, zatímco Island je jaksi vyřazen pro e, tentokrát z přistoupení, doufáme a rysuje se to, že Černá hora by eh, mohla eh, být dalším kandidátem eh, a přistoupit v roce 2020 až 2021 Chci eh, také zdůraznit pozitivní aspekty eh, své zprávy. Jeden eh, fakt, který by neměl uniknout pozornosti, je široký konsenzus o přistoupení k Černé hoře. A věřte mi, já jsem právě navštívil zemi opozice, je tam velmi silná a prudká, ale přesto jsou pro přistoupení na vlastní oči jsem viděl například, že sdělovací prostředky a občanská společnost okupují do značné míry um, formální uh, místo uh, opozice a Eh, útočí na eh, premiéra Djukanoviče a jeho okolí a eh, sotva dochází ke konstruktivním jednání s vládou, pokud jde o ambice přistoupení a to možná odráží i určité slabiny parlamentního procesu. Dochází do jisté míry k zastrašování médií, určité také násilné útoky proti novinářům, snaha oslabit vliv novin, je e, zde samozřejmě snaha e, zdůrazňovat, že média e, chtějí dezinformovat populaci. Takže zatímco to vede k riziku, že vnitřní rozdělení společnosti Černé hory mohou zpomalit proces přistoupení, vláda skutečně implementuje potřebné reformy a občanská společnost nabízí konstruktivní kritiku a pohánějí vládu k odpovědnosti zpráva postupuje podle obvyklé struktury, mm, politická kritéria, socioekonomická kritéria a tak dále stále ještě zbývá mnoho práce, pokud jde o reformu volebního zákona a justice a panuje značný optimismus, že nadcházející volby parlamentní volby a také volba eh, hlavního eh, státního zástupce, která vyžaduje eh, dvoutřetinovou většinu, ponese sebou určité eh, pozitivní změny eh, v eh, justici. A také je nutno ještě bojovat proti korupci a organizovanému zločinu a odstranit tady beztrestnost. Já eh, tam eh, také zmiňuji takzvanou odposlechovou aféru. Někteří poslanci byli odposloucháváni, eh, jak hovoří o zneužití určitých rozpočtových prostředků, ale to je samozřejmě předmět justičního vyšetřování, nikoli parlamentního. Pokud jde o menšinová práva, a zejména komunitu LGBT a romskou komunitu a rovnost mužů a žen. Tady skutečně Černá hora vykazuje pokrok eh, pouze prominentní aktivista, eh, komunity LGBT nyní získal eh, azyl eh, v Kanadě. Eh, navzdory vynikající práci policie, pokud jde o usnadnění nedávných pochodů gejů a lesbických žen, tady určité problémy mm, přetrvávají. Eh, věřím také, že přistoupení k NATO posilní ehm, eh, reformy v Černé hoře a také uspíší proces přistoupení k EU. Ministr eh, obrany, kterého jsem potkal, sdělil, mi sdělil, že Montenegro, Černá hora zaznamenává i pokroky v oblasti obrany a transatlantického partnerství takže Černá hora je mm, dobrý příběh a doufám, že tato zpráva nabízí mm, vyvážený mm, obraz o tamní situaci a samozřejmě uvítám pozměňovací návrhy a kompromisy, než předložíme tuto zprávu k hlasování v plenární, na plenární schůzi asi začátkem příštího roku. Děkuji vám, pane Tanoku, a nyní bych rád eh, dal příležitost stínovým zpravodajům a samozřejmě vítám mezi námi madam Jegle. Musíme ale napřed eh, dokončit toto téma Černou horu a poté se vrátíme k vašemu eh, bodu. Takže za EPP paní Vizagič. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jako vždy předložil pan Tenok dobrou zprávu, zprávu, která je vyvážená. Srdečné díky na jeho adresu. Slyšíte mě nyní? Mohu také mluvit slovenský, je vám to milejší. Tak raději švédsky. Chci tedy srdečně poděkovat panu Tenokovi za dobrou vyváženou zprávu a Ráda bych ještě zdůraznila ten či onen bod eh, z obsahu. Boj proti korupci a organizovanému zločinu jsou klíčové priority, ale to platí nejenom pro Černou horu, ale pro celý region. Eh, vidíme také, že Srbsko se také začíná starat o toto téma. Panují zde vysoké nároky na balkánské země eh, po, eh, či v návaznosti eh, na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii a Černá hora se tady velmi snaží. Pan Tenok na to i ve své zprávě poukazuje. Možná bychom mohli postupovat paralelně, tak jako v předchozích zprávách, to znamená, měli bychom asi užívat stejného znění, protože organizovaný zločin nesouvisí s jednou jedinou zemí, ale eh, působí obvykle přeshraničně a dotýká se eh, více rozemí. A proto bych si přála, eh, užívat stejného znění. Pokud jde o, svobodu médií, Tady jde o to, že novináři eh, musí pracovat v bezpečí. Chci tím říci, že i novináři nesou určitou dávku odpovědnosti, která eh, možná není na Balkáně chápána tak jako u nás. Svoboda médií na Balkáně mnohdy eh, znamená, že novináři mají svobodu informovat o všem určitým způsobem. Eh, my bychom tedy eh, měli usilovat o eh, správné znění, správnou formulaci, o vyváženou formulaci, protože svoboda v tomto smyslu znamená i odpovědnost. Já bych se pokusila také aktualizovat určité fakt, určitá fakta. Eh, ve zprávě se hovoří o tom, že Černá hora se musí zasazovat více o práva menšin a zmiňují se tam Romové a Egyptiané. I e, e, my jsme e, na to poukazovali v původní zprávě poté. Černá hora v roce 2012 vypracovala akční plán přesně pro tyto menšiny. Takže na to se ještě jednou podívám a použijí ta fakta z této zprávy. A pak ještě něco opozice určitě spochybní jak zprávu a také bude chtít postupovat proti panu Tanokovi, bude tvrdit, že eh, celý obrázek je trochu hm, přikrášlen, ale eh, my bychom se o ní měli zasazovat, protože je skutečně velmi vyvážená oproti jiným zemím, například Srbsku eh, se opozice kde se opozice těší, když eh, je eh, země zobrazena v pozitivním světle. V Černé hoře části opozice nejsou eh, spokojení, když je země zobrazena pozitivně. A proto bych vás chtěla požádat, abyste zprávu podpořili, protože je skutečně vyvážená. Děkuji vám, Ana, za frakci SND, pan Rouček. Já bych eh, předložil názory pana Ferma, který je naším stínovým zpravodajem. Především chce panu Tanokovi poděkovat za návrh eh, vyvážené zprávy, která se zaměřuje na důležitá témata například klíčovou eh, roli občanské společnosti v rámci přístupového procesu a také význam otevření kapitol 23-24, k čemuž dojde v příštích jednáních. Já bych rád předložil několik pozňovacích návrhů k tématům, které nejsou v Tanokově zprávě pokryty a jsou e, důležité. Například financování IPA musí být e, e, přístupnější také pro občanské, občanskou společnost a ostatní nevládní subjekty. Černá hora musí zapracovat ještě na politice rovnosti mužů mužů a žen, vzhledem k tomu, že eh, ženy nejsou eh, dostatečně zastoupeny v parlamentu, ve vládě, špičkových postech ve vládě a také eh, špičkových funkcích soukromého i veřejného hospodářského světa. A také předložím pozněvací návrh o právech odborových organizací. Jinak je to ale vyvážená zpráva která by se dala ještě doladit těmito eh, dodatky. Děkuji vám. Děkuji, pane Roučku, a eh, nyní za skupinu ALDE, pan Feigl. Děkuji. Já bych především chtěl podpořit eh, a ocenit úsilí našeho zpravodaje, pana Tenoka, o vyváženou a opět přátelskou a podnětnou konstruktivní zprávu o Černé hoře. Jménem své skupiny mohu říci, že se domníváme, že Černá hora pomalu, ale jistě postupuje na své cestě k plnění závazků, k převzetí členství v EU. Samozřejmě jsou zde i určité zneklidňující jevy posílení administrativní eh, kapacity eh, se ale už zlepšuje. Došlo k politickému koncenzu po krátké turbulentní, eh, turbulentním období v návaznosti na prezidentské volby. Nyní parlament pracuje s plnou kapacitou a v duchu funkční demokracie. Úsilí o implementaci podstatných reform je viditelné v kapitole například veřejné zakázky, um, práva duševního vlastnictví, um, právo, společnost, právo společnosti, zdaňování, průmyslová politika a tak dále. Je Černá hora dostatečně pokročila a um, tady určitě doporučíme zahájení přístupových jednání, jak učinil i náš zpravodaj. A my se k tomu připojujeme. K dalším kapitolám nutno říci, že je důležité, že vláda Černé hory schválila rozsáhlý akční plán o e, reformním programu e, ve vztahu k právnímu státu. Tady se otevírají určitá kritéria Eh, článku 23-24. Tam je řada kritických bodů, jako například boj proti korupci a organizovanému zločinu a také eh, reforma justice. Já se připojuji k výzvě zpravodaje eh, otevřít další kapitoly co nejdříve a mm, opět stimulovat reformní proces. Je nutno také zaznamenat, že socioekonomická situace v zemi zůstává komplikovaná, nezaměstnanost se blíží 20%. procentům. Občanská společnost je již integrována eh, v řadě procesů, ale její účast by mohla být eh, eh, ještě výraznější v regionálním kontextu Černé hory nutno také zdůraznit její pozitivní roli. A také bych chtěl zdůraznit, že Problematika hraniční eh, delimitace, jak to bylo zdůrazněno i ve zprávě komise, je důležitá a Černá hora by spolu se svými sousedy se měla snažit vyřešit otevřené otázky eh, eh, hraničního vymezení nebo vymezení hranic, protože to patří samozřejmě k hlavním problémům soužití mezi balkánskými zeměmi. Děkuji, pane Weigle, a za zelené. Pan Plejka. Děkuji, já budu hovořit za e, naše hosti nového zpravodaje. Chci poděkovat nejprve zpravodaji za zprávu zde, ale máme mi k tomu pár bodů. Za prvé, eh, plenární hlasování eh, minulý měsíc po prezidentských volbách. Mm, litujeme, že Spravodaj nás eh, nepodporuje, máme zde pozměňovací návrhy ALDE a EPP, které se týkají právě sporu, který vznikl po volbách. V tomto pozměňovacím návrhu hovoříme o problémech a nesrovnalostech, které se týkaly evidence voličů a eh, využívání veřejných prostředků. Samozřejmě mohli bychom byli, byli, byli bývali ovlivnit věci v Černé hoře, ale to jsme měli udělat jinak. Mm, evidence a veřejné prostředky ty by měly figurovat ve zprávě pana Tanoka, ale není to tam dostatečně zdůrazněno. A i dokonce vznikla vyšetřovací komise a ta nebyla schopna k tomu přijmout závěry. A komise zde jasně říká, že pořád ještě e, soudy nefungují v tomto, jak mají kolegové, to není ne- zanedbatelné. Ne, přece tady jde o důvěru Černohorců v instituce a v demokracii. A co se zde zpochybňuje? Zdali skutečně e, země splňuje ta základní kritéria? To bychom měli jasně, razantně deklarovat, aby opět k tomuto nedocházelo. Za druhé, také i vážné obavy, které se týkají bezpečnosti novinářů a těch, kteří poskytují nezávislé mediální služby. Zpráva říká, že situace se nezlepšuje, že se zhoršuje. Novináři e, samozřejmě mm, jsou na tom hůře než v minulosti, je to v odstavci 13 zmíněno a tady také opět čekáme, že soudy se do toho vloží, protože svoboda médií to je jedno z základních politických kritérií. A nakonec je dobré, že vláda přijala strategii na posílení kvality života lidí LGBT, ale lidé musí, jít, eh, eh, od, musí přejít od slov k činům, protože ti nejaktivnější zástupci LGBT dostali teď azyl v Kanadě. No jak to vysvětlíte, takový fakt, že musí žádat o azyl a potom ochrana životního prostředí v regionu, to také chceme. Děkuji, moje pozměňovací návrha předkládá pozměňovací návrhy, ano, a budu se těšit na dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji a nyní Zágue pan Uřanič. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poděkovat panu Tenokovi za velice eh, Eh, při, eh, za velice upřímnou zprávu. Proč říkám upřímnou? Protože ona pokrývá většinu těch aspektů, eh, které je třeba zmínit, když se hovoří o Černé hoře. A tak je to zpráva přátelská. Proč? Poněvadž se snaží pomáhat a povzbuzovat tuto zemi, což podle mého soudu má být funkce takové dobré zprávy. Přece nejde o to vyhodnocovat nějakou zemi, ale pomáhat jim. Dobře. Černá hora je malá země, eh, ale docela komplikovaná svým složením. Pokud jde tedy o národnostní složení obyvatelstva, je i složitá z pohledu těch různých regionů, které tam jsou, a komplikovaná i z důvodu historie. Nicméně, tato složitost není zdrojem hlavních problémů v této zemi. Nejsou to problémy národnosti nebo náboženské, ne. Černá hora v podstatě e, byla pod vládou stejné strany od 90. let. A v této zemi, která má více než půl milionu lidí, asi tak, tak to je v podstatě úzký okruh lidí. Je to téměř, jako by tam vládla rodina a nevyhnutelně tedy výsledky jsou vysoká míra korupce a infiltrace organizovaného zločinu eh, do vládních struktur, do státních struktur a znamená to i v podstatě, že většina státního majetku se odprodává a pašování se stalo nedílnou součástí národní ekonomiky, praní špinavých peněz a podobné věci rovněž. Takže tyto věci sice jsou eh, předmětem bojů, bojuje se proti tomu docela úspěšně, ale hm, zde, eh, zde je to země, která trpí tedy těmito nemocemi zeměmi, které se transformují. Není tedy předtím to ochránila, stejně jako další země západního Balkánu. Myslím si, že toto je třeba říct si velice jasně. A k tomu předložím pozměňovací návrh. Na druhé straně jsou zde problémy se zprávou která jasně zde zmiňuje Černá hora, bude muset eh, dříve či později řešit problém s tím, že v zemi není žádný průmysl vlastně. Průmysl, který existoval před 90. lety, tak ten byl zničen a vysoká míra nezaměstnanosti tam tudíž panuje. A to jsou věci, které bude muset země řešit v rámci vyjednávání. Zcela souhlasím se zpravodajem v tom, že kapitola 23 a 24 by měly se otevřít, poněvadž toto je oblast, kde země toho hodně již udělala, samozřejmě s tím, že do budoucna bude muset udělat ještě více. Nicméně mm, e, naše skupina podporuje zprávu. Děkuji, děkuji. A nyní po stínových zpravodajích mám zde dva další řečníky. Za prvé pan Kukan, který je také předseda delegace. Prosím, pane Kukane. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci poblahopřát kolegovi Tanokovi poblahopřát k této zprávě. Já myslím, že to je dobrá zpráva a proto se omezím pouze na pár obecných poznámek. Obecně řečeno, jsem rád, že, e, že pokračuje proces integrace Černé hory, nicméně v tomto procesu bychom měli být náročnější a protože mm, jak si ten pohyb, ten pokrok by mohl být rychlejší podstatnější. A já bych tedy apeloval eh, na místní úřady, aby nepřišli o to tempo. Především jde o reformní procesy, které jsou zcela zásadní a musí být hlubší. Právní stát a reformy týkající se této oblasti ty eh, musí tedy být eh, zaručeny. Kapitoly 23 a 24 jsou zásadní pro vyjednávání s EU v tomto boji proti korupci, organizovanému zločinu, v tom také se musí pokračovat a potom takzvané ty eh, tedy zločiny, tak ty je třeba stíhat. A zde, jako pan Tanok, zde lituji, že byl zrušen Eh, rozsudek první instance v oblasti boje proti organizovanému zločinu v některých případech. Dále, zajistit svobodu médií a svobody projevu. Zde zcela apeluji na to, že tedy eh, eh, zde tedy zde tedy ty tlaky na novináře jsou neakceptovatelné a potom participace civilní společnosti, eh, která by se měla více zapojit do reformních procesů, to je důležitější, protože to vysílá takový signál transparentnosti vůči veřejnosti a stále. V neposlední řadě, myslím si, eh, zde máme i Eh, zvýšený tlak ze, z vlády. Zde eh, bych jenom chtěl doplnit, že je třeba, abychom pracovali na stabilnějším a eh, prostředí pro podnikání také, dále jako pan Tanok jsem pro inkluzivnější přístup, který se týká nevím, menšin Romů a Bosňanů a tak dále. Takže jinak děkuji. Děkuji, Eduarde. A nyní bych dala slovo panu Stýrovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poblahopřát panu Tenokovi. Je to velice dobrá, vyvážená zpráva, která jasně ukazuje pokroku, kterého Černá hora dosáhla v minulém roce. A samozřejmě zde Chci zdůraznit, že kapitoly 23 a 24 určitě eh, budou tím správným kontextem pro řešení této věci. A teď pokud jde o hospodářskou situaci, a zde chci zdůraznit, eh, že Evropská komise ve své zprávě také zdůrazňuje, že práva duševního vlastnictví eh, se harmonizují již jsou víceméně v souladu s Aky, ale stále ještě eh, je co zlepšit, eh, tak abychom to mohli lépe implementovat. V tomto ohledu, především pokud jde o ty nahrávací společnosti, které pořizují záznamy, tak tady se hovoří o tom, že proces implementace ještě nedosáhl na úroveň, na kterou by měl, takže asi tady k tomuto předložíme pozměňovací návrhy. Také chci uvítat článek 4, který hovoří o potřebě mm, silnější politické vůle, která je nezbytná proto, abychom mohli vysvětlit veškeré prvky eh, procesu vyjednávání o vstupu řádně to tedy vysvětlit občanům, jde o osvětu. Závěrem bych řekl, že Černá hora dosáhla pokroku a tento pokrok je velice pozitivní a velice dobře i je popsán ve zprávě. Děkuji. Další řečník je pan Mikula. Děkuji. lijepo. suštinu i nijak. Děkuji. Já podporuji podporuji tedy ty niance v návrhu. Děkuji zpravodaji. A také chci zdůraznit to referendum z roku 2005, které kdy v podstatě ta pravidla referenda byla vnucena eh, Černé hoře. A eh, v podstatě eh, šlo o tu nezávislost a těch 55%, které byly nezbytné. A v podstatě šlo o tedy eh, a nyní tam mi byl jasný signál, že občané si přejí nezávislou zemi. Eh, Černá hora má velice dynamickou politiku v regionu, i mm, mm, velice pozitivně se zapojila do eh, do procesu vyjednávání, ale měla by lépe se koordinovat s jinými iniciativami v regionu, aby nedocházelo k duplikacím. Dále kapitoly o Chorvatsku. Eh, eh, takže ti již tedy participovali Eh, v podstatě ty již jsou eh, důležité pro přípravu vyjednávání o kapitolách 23-24 a i myslím si, že má dobré, dobrá kritéria pro zahájení dalších šesti kapitol, ale nedávno bylo rozhodnuto tedy o takovém režimu, které se týkají hranice s Bosnou a teď potom, po, po, té, po té, jaké jsou zkušenosti s Bosnou a pokud jde o nevyřešené, ne, nevyřešenou delimitaci hranic, tak zde Černá hora a sousedové, sousedé si musí vytvořit takovou cestovní mapu, a musí stanovit si proceduru, aby se jasně delimitovaly hranice, než Černá hora vstoupí. Dobře, a teď eh, komise, velice stručně pan Lange. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl podat aktuální informace, jak my vidíme tu slavnou kapitolu 22, 23, pardon, 23, 24, právní stát. Víte, že jsme minulý týden členským státům představili zprávu, a při nyní vlastně poprvé stanovujeme takové průběžné, eh, průběžná kritéria pro hodnocení a myslíme si, že mm, ty, eh, ta průběžná kritéria pro hodnocení obsahují veškeré aspekty právního státu a také i tyto průběžná kritéria pro hodnocení, tak to je něco, co vyplývá z akčního plánu, se kterým Černá hora byla obeznámena. Není to tedy nic, co by Černou horu mělo překvapit a doufáme, že mm, tuto kapitolu otevřeme 18. prosince na mezivládní konferenci. Také musím říci, že když se stanovují tyto uh, Eh, průběžné, ta průběžná kritéria, tak je třeba, aby i ta Černá hora mm, tedy eh, byla plněna průběžně a ne, že teď se nic nebude dít a najednou eh, budou splněna. Ne, je třeba, aby ty kroky byly podnikány průběžně a my to budeme monitorovat každého půl roku a budeme o tom podávat zprávu radě. Rovněž navrhujeme v návrhu společného postoje, že politická situace v Černé hoře, pokud by se změnila, tak i změníme eh, ty průběžná, ta průběžná kritéria, ty benchmarky. Zhruba řečeno, opakujeme v podstatě v tom sdělení to, co jste řekli i vy, a to je, že je potřeba, aby tam existovala silná politická vůle. Bez silné politické vůle se jim nepodaří tyto reformy a kroky, ke kterým musí dojít. A ještě 18. prosince možná dojde k otevření k zahájení. A, takže asi možná i další kapitoly třeba bude možné otevřít. Víte, že kapitoly 23 24 jsou zásadní, to jsou takové pilíře pro celý ten proces vyjednávání, takže otevření těchto dvou kapitol určitě umožní to, že se budou postupně otevírat i další kapitoly. Děkuji, pane Lange. Ano, máme, jsme pod časový tlak, a, takže nyní dám slovo panu Tenakovi, aby se stručně vyjádřila. Potom přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně to, to je, jsou zácné připomínky od expertů, kteří znají region. A já vítám především to, co řekl přítel a kolega Brizažič. A souhlasím, ano, bylo by mm, tedy mm, velice užitečné, kdyby všechny ty zprávy, které se týkají západního eh, Balkánu a těch příslušných států, aby hovořili stejným hlasem. Ano, já jsem eh, se snažil eh, se totočnit s těmi formulacemi, které se používají v těch ostatních zprávách by bylo dobré harmonizovat ten způsob, jak to popisujeme. Problém s Černou horou je takový ten nezodpovědný žurnalismus. Ano, samozřejmě novináře je třeba chránit proti kriminálním útokům, to je otázka policie, ale to znamená, že eh, mají právo eh, útočit na všechny, že mají úplnou beztrestnost. Já třeba také na mě zaútočili na hlavních stránkách po té návštěvě a Eh, hovořili o tom, že my tady v Evropském poslanci jsme skorumpovaní. A, mm, takže v mé zemi by to vedlo k tomu, že by byli trestně stíháni, nebo by byli stíháni za pomluvu, pardon, v mé zemi. A takže, mm, no, možná je to kvůli socialistické vládě tam, ale jenom bych chtěl ještě ten akční plán, eh, který se týká Romů, to je důležité, to vítám. Potom další řečníci, co řekli pan Rouček, například ten se vyjádřil eh, k, k administrativní kapacitě, ne, eh, k, odboru, k odborovému hnutí a já asi tady bych trochu si vyhradil ten úsudek, který se týká práv zaměstnanců a odborových práv. Já zdali je to zcela v souladu s umluvami Mezinárodní organizace práce a podobně. Pan Weigl opět kapacity, to víme, je to malá země, která s tím bojuje. Ehm, ale máme příklady další, jako Chorvatsko a Slovinsko přece, takže se mohou poučit a i tam eh, si eh, ty aky adaptovali eh, a já myslím, že to by jim mohlo pomoci. A také, já jsem to nesmínil, ale kapitola 8. To bude asi problém. To se týká hospodářské soutěže a dotací, který se týká výroby hliníku. To je ten velký výrobní komplex, eh, kterému hrozí tedy eh, bankrot, uzavření, pokud se nenajde nějaký nabyvatel, nebo budou muset dostat dotace od státu, takže to a nezaměstnanost, toto je priorita, ano. Takže tam ta jejich ekonomika vůbec není diversifikovaná, v podstatě eh, spolehá na cestovním ruchu především, takže určitá průmyslová základna by pomohla. Delimitace hranic. Já myslím, že to bylo vyřešeno. Já jsem o tom mluvil s vládou tam a co mě zneklidňuje, je, že teď budou vydávat koncese, které se týkají eh, těžby v Jaderském moře, moři a mm, tedy eh, eh, plynu, plynu a mm, takže to by se mělo vyřešit co nejdříve a i dokonce Černohorci se chtějí obrátit na Mezinárodní soudní dvůr, aby se to tam vyřešilo, tato jejich práva, a to by se mělo vyřešit asi jinak. Je to otázka tedy přírodních zdrojů a tedy eh, z plynu a ropy a eh, jak tedy ty jednotlivé státy by se měly o ně podílet. Pan Registrace evidence voličů, to je důležité téma. Já jsem to chápal tak, že prezidentské volby byly, proběhly v pořádku podle mezinárodních pozorovacích misí. Ano, samozřejmě jakékoliv pozměňovací návrhy, které předložíte, dobře, já se jim, jimi budu zabývat s velkým zájmem a e, novináři samozřejmě ty je třeba chránit. Panu Vujanovič, děkuji za vaše připomínky opět a velice důležité a mm, pan Kuka, můj přítel, souhlasím, ano, stabilní podnikatelské prostředí je důležité pro malou zemi a e, euro, to je tedy zajímavá věc, a, e, takže to je důležité pro turistiku. Pan Stýr, ochrana mm, práv duševního vlastnictví, souhlasím, to je velký problém, o kterém jsem nevěděl. Takže ano, pan Pikola, kontroverzní. 55,5% podle mě to bylo tehdy. A takže to bylo jako referendum ve Francii podle smlouvy z Nice. No, mm, dost malé číslo, ale skončilo to úspěšně nakonec, takže o tom ještě můžeme diskutovat, až dostanu na stůl pozměňovací návrhy a budeme mluvit o kompromisech. Amendments uh, Děkuji, pane Tonorky. Pane Tonoku, 5. Eh, prosince poledne, to je termín pro pozměňovací návrhy. No a my teď eh, se dostáváme eh, k tomu debriefingu paní Jekele z táčických voleb z tady tohoto měsíce. Děkuji, pane předsedo. Vy jste mm, mě teďka neřekl, kolik na to mám času. V podstatě nedávám vám limit. Ano, ale tak já se přesto pokusím o stručnost. A prosím, abych, aby kolegové neodcházeli, neboť v pozorování voleb to je důležitá věc. Já jsem v Tadžikistánu byla už v roce 2010 jako vedoucí pozorovací delegace a 4. až 7. listopadu v letošním roce. Znovu šlo o prezidentské volby. Byl jste pan Cassini z Itálie, paní Teresa Riera Madurel za socialisty ze Španělské, pan eh, Perony ze Španělska pan kolega Joachim Celle. Byli jsme součástí eh, OSCD a ODIA a mohu zcela jasně říci, že jsme spolupracovali a vycházeli dobře, což není pravidlem u pozorovacích misí. Tentokrát byla spolupráce dobrá a také naše analýzy se poměrně dobře shodovaly. De facto v jediném, ani v jediném bodě jsme se výrazně nerozcházeli. Tadžikistán se sám hlásí k principům OSCE eh, pro demokratické volby a to znamená, že eh, je zde ještě co kritizovat a do budoucna je třeba provést určité změny. My zdůrazňujeme, že briefingy byly eh, zajímavé, zároveň jsme absolvovali zajímavé dialogy s politickými stranami a volebními úřady, také s opozičními stranami, jsou to dvě opoziční skupiny, které nebyly připuštěny eh, do posledního kola, to je sociálně demokratická strana a strana pro islámskou obnovu. Eh, to, že byly vyloučeny eh, z voleb, vedlo ještě také k kritice mezi kandidáty jiných stran, ale je prostě, je prostě jasné, že eh, v Tadžikistánu ještě nějakou dobu potrvá, než eh, tato, eh, tyto skupiny budou zahrnuty do politického dialogu, který zde zatím příliš neexistuje. Kandidátka mě jasně řekla, a je to uznávaná profesorka v Dušanbe, eh, která má velkou prestiž, a ta islámská strana, eh, tedy ze strany islám islámistů zatím není akceptována, poněvadž, se ne, poněvadž nenosí pokrývku hlavy. Jinak bych chtěla poděkovat také zaměstnancům parlamentu, kteří byli s námi. Velice nám byli užiteční, hladce jsme spolupracovali a jako poslanci jsme mohli eh, se na ně plně spolehnout. A další velké díky patří místní delegaci EU, a také místnímu velvyslance jeho týmu. Také on ve velké míře přispěl k tomu, že se nám dostalo kvalitních informací a že jsme byli dobře připraveni na volební den. Prezident Rachmon eh, vyhrál znovu volby s podílem 83% hlasů, což bylo o něco méně než minule. Nápadné, aspoň pro mě bylo to, že e, jsme viděli i volební lístky, které prostě byly škrtnuté. To minule ještě nebylo vidět. A to je pokrok, že prostě lidé jdou k volbám a tím škrtem dají najevo, že něco nechtějí a nebojí se to dát najevo. Pro mě to byl pozitivní vývoj. Také pozitivní bylo to, že e, ve všech volebních místnostech, kde jsem byla, ale říkali to i kolegové, Eh, ve městě, tam, kde eh, dohlíželi na pokojný průběh eh, voleb vzdělaní lidé, kteří velice pečlivě dodržovali předpisy. Čím dále na venkov, tím tedy ta korektnost začala pokulhávat. Prostě bylo tam případy, že já jsem přišel odvolit všechno tedy za celou rodinu a to jsme skutečně tedy zažili. Nicméně eh, také to bylo ošetřeno malými rozměry kabin, kde tedy nebylo místo pro hodně lidí, pro více lidí. Také bylo zajímavé jeden případ, kdy přišel jeden člověk, který měl pět pasů a chtěl odvolit za všechny ženy ze své domácnosti, které nemají čas, páč musí pracovat. Čili to asi ještě si vyžádá nějaký čas, než eh, se toto změní. Vydali jsme tiskové prohlášení, které bylo společné, tedy OSC, Orio a parlament. Eh, my jsme upozornili na věci, které je třeba změnit. Žádali jsme politickou debatu v zemi. Hovořili jsme pro to, aby se více angažovali mladí lidé, už tedy smí se angažovat, ale možná zatím ještě tolik nechtějí. A my jako delegace jsme se v podstatě snažili zanechat nějaký input. A to, eh, že na ženy se trošku v politice políží jinak, tak to ještě zase bude chtít ještě nějaký čas. Každopádně eh, od roku 2010 došlo eh, k změnám, možná, že ještě nejsou dostatečné, ale eh, jsou lidé, kteří žijí u hranic s Afganistánem, která je dlouhá 1300 kilometrů a není dostatečně střežena. Takže tady lidé mají trošku strach a chtějí Rachmana, chtějí stabilitu a tento člověk, tento prezident eh, se hodně zasloužil o soudržnost mezi různý, různými etnickými skupinami. To je jeho velká zásluha, je třeba to respektovat. Já bych si moc přála, abychom byli nadále aktivní jako Evropská unie u pozorovacích misí a to znamená, že to je pro nás příležitost eh, ukázat, eh, že jsme schopni do toho pozitivně vnášet naše hodnoty a de facto eh, eh, delegace EU jsou pro nás eh, nezbytné. Děkuji, paní Jegele. Krátká otázka, prosím. Jaké jsou vztahy k Rusku a k té myšlence celní unie s Ruskem a prostě ke všem těm věcem, které Moskva momentálně velmi aktivně propaguje. Jak se tady k tomu staví Tadžikistán? tak já jsem od roku 99 členkou pro střední Azii a znám tedy tu region, ten region docela dobře. Celý region, včetně Kazachstánu, i když tedy Kazachstán je členem celé unie. Všichni tedy sází na Evropskou unii jako partnera. Že na jedné straně tady mají Čínu, kde tedy odtamtud proudí spousta peněz, a na druhé straně tam mají Rusko, eventuálně USA. A od nás očekávají ani ne tak více peněz, ale očekávají podporu. Vnitřní podporu, kterou my poskytujeme. Problémem tohoto regionu je to, že prezidenti Nazarbajev, eh, Karimov a Rahmon eh, se spolu nebaví. Oni eh, mluví jeden o druhém, občas se sejdou u stolu, ale eh, skutečně nekomunikují. A to je problém. Z toho pro nás vyplývá jeden úkol. A to je moje pevné přesvědčení a platí to pro celou Střední Asii a všechny bývalé sovětské republiky. Ehm, Naší speciální úkol spočívá tedy otázka Eh, tadžické hranice k Afganistánu. Tady třeba dělat více. Například před dvěma lety šlo tedy o přehradu Ragun a mm, věci, které s tím souvisí. A z Dušanbe eh, se přes hory jede do údolí a eh, pak je tam ještě další hřebena, tak a nám tedy, my jsme si mysleli, že to prostě nezvládneme. Eh, projet za jeden den. A najednou se tam objevila krásná silnice a tunel a naše produktkyně říkala, no tak toto nám e, zaplatila Čína, a zatímco Evropská unie tady pořád přichází s úkoly, s hodnotami a, a eh, s tím, co by chtěla. Čili my samozřejmě nechceme a nemůžeme jim tam eh, všechno možné platit, ale eh, jednoduše a prostě eh, musíme se tam nějak profilovat. Nemůžeme konkurovat velkému bratrovi Rusku, ale jsme partneři a to se od nás také očekává. Děkuji paní Jekle a tím uzavíráme tento bod a můžeme přejít k dalšímu bodu programu. A tím je obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci mezi EU a Ruskem. Pan zpravodaj je pan Rouček a já mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Jde o stanovisko našeho výboru pro výbor ITRE. A jak jste řekl, jde o obnovení dohody vědecko-technické spolupráci mezi EU a Ruskem. V roce 2000 byla uzavřena smlouva a e, byla pak obnovena dalších pět let v roce 2009 e, a nyní jde o návrh o další prodloužení o pět let bez změn v současné podobě. Cílem je dále zintenzivnit dvoustranné euro-ruské vztahy v oblasti vědy a techniky. Dá se říci, že máme pozitivní zkušenosti se spoluprácí v této oblasti. A samozřejmě máme tedy i jiné eh, zkušenosti s Ruskem, teď hovoříme o Ukrajině a ruském tlaku, čili navzdory tomuto všemu eh, existuje řada oblastí, například oblast vědecko-technická, kde skutečně můžeme spolupracovat eh, v oboustraném zájmu a s oboustranou výhodou. Ze všech těchto důvodů vyzýváme eh, výbor ITRE, který je tedy odpovědným výborem, aby navrhl to, aby parlament schválil obnovení této dohody. Děkuji vám. So, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane Ročku. Nejsou zde žádné přihlášky o slovo ze strany kolegů. Nikoli, takže hlasování ve výboru AFET eh, se bude konat 12. prosince a v ITRE 17. prosince. To je v podstatě vše k tomuto bodu pořadu jednání. A nyní musím oznámit, že odročíme příští bod, totiž eh, briefing eh, místo předsedy Durana ohledně delegace eh, v Myanmaru. V listopadu to bude odročeno na příští schůzi ve Štrasburku. A nyní budeme pokračovat, respektive budeme pokračovat ve schůzi až dnes odpoledne v 15 hodin. Takže vám děkuji a přeji dobrou chuť.